Paní Alessandra Moretti mi sdělila, že s účinkem od druhé, k 2. únoru skládá svůj mandát. Podle článku 4 jednacího řádu je tedy její poslanecké místo k dispozici. Výbor Envy požádal o změnu.